prosím usaďte se. Eh, Zahájíme opět naše jednání a eh, budeme hlasovat. Prosím, zasuňte své karty do elektronického hlasovacího zařízení. Budeme eh, testovat, zda funguje, zahajuji hlasování, je to tedy testovací fáze. Tout le monde a voté? Hlasovali všichni? Ne? Tout le monde n'a pas voté. Stále ještě všichni nehlasovali? Bon, eh bien, je vais considérer... Takže předpokládám, že jste hlasovali všichni, tímto končím hlasování. Silná většina, velmi silná většina byla pro. Dříve než přistoupíme k pořadu jednání, rád bych připomněl, že eh, k čeho tedy jsme došli dnes na schůzi výboru budget. Měli jsme společnou schůzi s výborem Ekon a rozhodnutí, která mají být přijata pomocí hlasování, potřebují kvórum. Já tedy vás vyzývám, abyste se dostavili této schůze, která se bude konat bude eh, v Jan ve čtvrtém patře, respektive bude to v sále Jan, Jan Q2, bude to tedy zasedání po tomto zasedání. A nyní dávám slovo našemu souhrnému zpravodaji Daniele Viotimu aby mohl pohovořit o našem tématu, o kterém budeme hlasovat. Prosím, máte slovo, pane Vioty. Děkuji. Musím vám oznámit, že existují technické změny. Týká se to rozpočtu 26. 26. 6. září. Jde o technickou změnu hlasování našeho výboru. Týká se to okruhu 1a, rozpočtové položky 04030105 v souladu s horizontálním přístupem k platbám 50 pro většinu programů jsou částky nad eh, návrhem rozpočtu ve výši 863 400 na místo 80 843 400. Veškeré ostatní rozpočtové položky odpovídají návrhu rozpočtu a to jak v oblasti závazků, tak v oblasti plateb. Text usnesení bude tedy přizpůsoben právě těmto technickým změnám. Děkuji panu všeobecnému zpravodaji. Nyní přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Doufám tedy, že tedy jste všichni připraveni, že máte své hlasovací seznamy. Máme zde první kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Kompromis jedna byl přijat. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh sedm s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Návrh číslo 8. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 2. Kde pro? proti, zdrželi se, kompromis číslo 2 byl přijat. Návrh 15, bro, omlouvá se pan předseda, návrh 15 odpadá, 16 pro, proti, zdrželi se, zamknuto, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, pro čtyřku. Kompromis 4, kdo je proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 5, kdo je pro. Kdo je proti. Zdrželi se. Přijato. No, návrh 30. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamknuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 40 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si to elektronickým hlasováním. Je to návrh číslo 40. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to naprosto stejné, 16 pro 16 proti, takže to bylo zamítnuto. Návrh 41, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, Promiň, první část, říká pan předseda, takže první část 35, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato druhá část 45, ta odpadá. 46, kde pro? Proti? Zdrželi se? zamknuto. 48 pro? Proti? Zdrželi se? zamknuto. 47 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 50 pro? Proti? Zdrželi se? zamknuto. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53, druhá část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Návrh číslo 57, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 58, to je ten týž, říká pan předseda, takže 59, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 67 a 68, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Sedmdesát jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, Zamknuto. 72, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Omlouvám se, říká pan předseda, bylo to přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 75 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Desítka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh číslo kompromis 11, kde pro, proti, strželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, strželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 85 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 86 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 80 8 pro, proti, zdrželi se, přijato 89 pro, proti, zdrželi se, ověříme si to elektronicky. Končím hlasování. Bylo to přijato 19 pro, 14 hlasů proti. 91, kde pro, promiňte, 90, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 91, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 97, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 102 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Návrh 104. Ne, bude to oddělené hlasování, říká pan předseda. O odstavci 48, kde je pro? Proti? Zdrželi se, ověříme si to elektronickým způsobem. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 104 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Tady máme oddělené hlasování které se týká odstavce 49, původní text. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 108 pro, proti. Ověříme si to elektronicky. Je to 108. Končím hlasování. 17 pro, 17 proti, zamítnuto. 110 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 115 pro, proti, drželi se, zamítnuto 116. Přejete si ověřit 115? Končím hlasování. Přijato. Omlouvám se, říká pan předseda. 116. Odpadá, neboť 115 byla přijata. Stejně tak Odpadá 117. Protože respektive budeme hlasovat o 117, kde je pro, proti. Zdrželi se, mám pocit, že to bylo přijato, ale uvěříme si to. Zahojí hlasování. Končím hlasování. Přijato. 119 pro.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 127 pro, proti, zdrželi se, ověříme si. Ověřujeme 127 elektronicky. Končím hlasování a byla přijata širokou většinou. 128, kde pro? Proti? zdrželi se, přijato. Další oddíly 130, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, přijato. 136 pro, proti, ne, omlouvá se pan předseda 136 odpadá, takže 137. Ovšem 137 také odpadá, takže 138 pro, proti, drželi se, přijato, kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 145 pro, proti. Kdybyste zvedali ruku, tak by mi to pomohlo. Takže budeme elektronicky ověřovat návrh 145. Paní Gadia Zabel, jaké pokyny máte pro toto hlasování? Zahajuji hlasování, hlasujeme o 145. Hlasovali všichni? Paní Gadia Zabel má pocit, že máme na seznamu jiné hlasování. Končím hlasování, říká pan předseda. Bylo to zamítnuto. 146, kdo je pro? Proti. Někteří zdvihají ruku, někteří ne. Jste unavení? 146, kde pro? Kde proti? Drželi se zamítnuto. 147 pro, proti. Kdo je proti? Zdrželi se zamknuto. 148 pro, proti. Zdrželi se zamknuto. 149 pro, proti. Zdrželi se zamknuto. 150 pro, proti zdrželi se, zamítnuto 151 pro, proti. Ověříme si to elektronickým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 19 hlasů proti, 15 hlasů pro, 152 kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 155 s jistou změnou. kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 157 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 160 pro, proti, Uvěříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 24 hlasů proti, 8 pro. 162 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 163 pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 pro, proti, drželi se zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o stanoviscích eh, příslušných odborných výborů. Nyní AFET. Tady hlasujeme o AFETu 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále 9, tam nic není. I tre 6. I tre 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pak tady kult 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále. Tímto jsme skončili a nyní jmenovitým hlasováním budeme hlasovat o celém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schvá, přijato 27 hlasů pro, 5 hlasů proti, 2 členové se zdrželi, blahopřeji zpravodajům, stíňový zpravodajům, kteří se scházeli velice často pomáhají přispívat k vytváření kompromisů, hlasovacích seznamů. Děkuji také sekretariátu a panu Jupikovi, neboť i on je zpravodajem za ty ostatní oddíly. Takže já se omlouvám, že jsem jeho jméno necitoval hned poté, co jsem citoval jména obou všeobecných zpravodajů. A teď budeme hlasovat o zprávě Ina Sevajdere týkající se Establishing Connecting Europe Facility. 16 pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto 17 pro, proti zdržel se zamítnuto. 18 a 19 můžeme hlasovat dohromady. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, takže jedna přijato. Pozměňovací návrh 28 a 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 30 a 31 pro. Proti? Zdržel se? Tak to raději elektronicky zkontrolujeme. ukončuje hlasování. To bylo zamítnuto velkou většinou. 29 a 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to zkontrolujeme, protože ne všechny ruce jsem viděl zdvihnuty, takže zahajuji hlasování. 29.12. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 32 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 33 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 34 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 35 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 36 pro schváleno 37 pro, proti, zdržel se zamítnuto 38 eh, pro, proti, zdržel se zamítnuto 39 pro, proti, zdržel se zamítnuto 40 pro, proti, zdržel se zamítnuto 42. 42 pro, proti, zdržel se 41 pro, proti, zdržel se zamítnuto 43 pro, proti, zdržel se zamítnuto 44 pro, proti, zdržel se zamítnuto 45 pro, proti, zdržel se zamítnuto 46 pro, proti, zdržel se přijato e, recitály 8 pro, proti, zdržel se zamítnuto 9 pro, proti, zdržel se zamítnuto 10 pro, proti, zdržel se přijato 13 pro, proti, zdržel se zamítnuto 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto k celému textu takto pozměněnému. Eh, hlasujeme elektronicky, zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. 30 hlasů pro, 3 proti, jeden se zdržel, blahopřeji paní kolegyni. A teď ke zprávě pana Torvalda establishing the space program of the Union and the European Agency, ustanovení agentury pro vyskoumání vesmírného prostoru, 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 19 pro, proti, zdržel se, přijato 20 pro, pro, pro dvacítku, proti. Zdržel se? Přijato? Eh, doufám tedy, že to bylo přijato, ale radši to ověříme. Dvacítka. Ověřujeme dvacet. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. A paní Holma je 21 pro, proti, zdržel se, přijato 22 s ústním pozměňovacím návrhem pana zprava. Šestku jsme nehlasovali, promiňte. Šestka, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 22 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se. Tak to ověříme raději. 22. Ověřujeme. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Kompromis jedna pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 25 pro. Proti. Poslechněte, prosím, zdvihejte ruce. 25 pro proti, zdržel se přijato 11 pro, proti, zdržel se přijato 12 pro, proti, zdržel se, to ověříme, 12 elektronicky. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 24 hlasy, 8 bylo pro, 13 pro, Proti. Zdržel se zamítnuto 26 pro. Proti. Zdržel se přijato 27 pro. Proti. Zdržel se přijato 14 pro. Proti. Není to jasné, vy nezdviháte ruce. Takže elektronicky ke 14. Ukončuje hlasování. Přijato 18 hlasy proti 13, 15 pro, proti, zdržel se, přijato. Recital 1 pro proti, zdržel se, přijato dvě, tři, eh, dvě pro, proti, zdržel se, pro, schváleno tři pro, proti, zdržel se, schváleno 16. Šestnáct, kdo je pro? Proti? Tak to ověříme elektronicky. 16 elektronicky zahojí hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 18 hlasy ku 12. 4 odpadá, 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že byl přijat. A teď k celému textu nominálně zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 30 hlasy, jeden proti, dva se zdrželi. A teď budeme hlasovat o zprávě našeho kolegyně Torvalce týkající se návrhu nařízení Evropského parlamentu týkající se programu Horizont Evropa. Nejprve se 37, 39, 40, 46. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 5 a 1. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 38 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 7, 9, 10, 13, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. O tom budeme hlasovat najednou, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 24 pro, proti, zdržel se přijato. 41, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 42 pro, proti, tak to ověříme elektronicky. 42. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 18 hlasy. 43 pro, proti, zdržel se, přijato 44 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 25 pro, proti, zdržel se přijato, 45 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 26 pro, proti, zdržel se přijato, 27 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 1, kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijato, Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Jak se zdržel, myslím, že to bylo zamítnuto, ale ještě to zkontrolujeme. Takže ukončuji hlasování. Zamítnuto. 31 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Číslo 2 pro, proti, zdržel se přijato 3 pro, proti, zdržel se přijato 32 pro, proti, zdržel se zamítnuto 33 pro, proti, zdržel se přijato 35 pro, proti, zdržel se zamítnuto 36 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A teď k celému textu, takto pozměněnému, říká pan předseda. Já si myslím, že nehlasujeme. A my jsme nenechali hlasovat o bodě či o čísle čtyři. Omlouvá se pan předseda. Promiňte, promiňte. Takže čtyřka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, přijato. A nyní k celému takto pozměňovému textu jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. Takže schváleno 30 hlasy proti dvěma. A o tomto textu jsme hlasovali, to byl text pana Torvalce. Teď je výzkum inovace číslo 5 pro, proti, kdo se zdržel přijato 6 pro, proti, zdržel se přijato. A teď série pozměňovacích návrhů 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 a 2. Tam můžeme odhlasovat najednou, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato. 15. Kdo je pro, pak to odpadá, říká pan předseda. 15. padá. Anex 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 18 pro, proti, eh, zamítnuto 19 pro, proti, zdržel se zamítnuto 20 pro, proti, zdržel se zamítnuto 21 pro, proti, zdržel se zamítnuto, body úvodního, úvodní body ustanovení 16 pro, proti, zdržel se přijato, 3 odpadá, 4 pro, proti, zdržel se přijato. A teď k celému textu jmenovitě. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončí hlasování. Přijato 30 ku dvěma. Blahopřeji Nilsi Torvalcové za tyto dvě zprávy. Mobilizace fondu přizpůsobení se globalizaci eh, pro Lisabon v Portugalsku tady každopádně. v bloku ke zprávě Jose Manuela. Můžeme hlasovat v bloku. Jedna, kdo je pro? Dva, tři, čtyři, pět a šest. Pro. Proti. Zdržel se, přijato. A k celému textu jmenovitým hlasováním. Hlasovali všichni? Zdá se, že ne. Ukončuji hlasování. 29 pro, 2 proti, blahopřeji Jose Manuelovi. A teď dám slovo panu Zikfridu Muresanovi, zpravodajovi k pěti převodům, které jsou předloženy k našemu hlasování. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. První transfer to je rozhodnutí 21 komise a jde to důsledek zprávy, kterou sepsal náš kolega José Manuel Fernández. Jde o mobilizaci nebo využití Fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Portugalsko. Já si myslím, že pan Fernández sepsal skvělou zprávu, to znamená, že navrhuji, abychom uh, hlasovali pro eh, tuto zprávu, převádíme tedy 4,65 eh, milionů euro. Domnívám se, že pan zpravodaj by nám mohl představit rovnou všech těch pět převodů. A druhé rozhodnutí, druhý převod, to je rozhodnutí 22 komise a je to takzvaný globální transfer. To děláme každý rok a týká se to převodu prostředků napříč okruhy. V tomto roce je to 952 e, milionů euro, to znamená 0,68 všech schválených e, plateb na rok 2018 e, a 134 Týká se to 134 rozpočtových linek. Je to stejný počet jako loni. Já tedy, pane předsedo, navrhuji, abychom předali slovo komisi, tak aby nám to krátce představila. Monsieur Jurel. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu Moresanovi. Všeobecný zpravodaj už to správně načrtl. Jedná se o navrhovaný globální transfer 953 milionů. Je to o něco více než v minulých letech. V loňském roce to bylo 680 milionů. Eh, a předtím to bylo 850 milionů, ale co do řádu je to podobné. Dovolte mi, abych poskytl pár komentářů k těm nejdůležitějším věcem. Pokud jde o okruh 1a, tak tady navrhujeme e, posílení na globální úrovni a hlavních, hlavní e, položka, které se to týká, je tedy garanční fond EFSI. E, tak jsme činili také v minulých dvou letech a navrhujeme také posílení programu etap, to je 100 ehm, ITER tedy 148 eh, milionů, to odpovídá rozhodnutí z dubna roku 2018 a také posílení Galilea. Tady se navrhuje částka 141 eh, milionů. A kromě toho jsou tu některé další programy, které prostředky vrací, především eh, se to týká některých rozpočtových linek Horizontu 2020 a také menší částky z Euroatomu a tři části eh, nástroje pro propojení Evropy. Pokud jde o okruh 1b, tak tady jde skutečně pouze o malé částky. Navrhujeme posílení ve výši 3 milionů, pokud jde o podporu eh, strukturálních reform a důležitější okruh 2 Tady tedy globálně navrhujeme navýšení, především navýšení o 150 milionů, pokud jde o, rozvoj venkova. E, tady je to tedy, e, se to opírá o aktualizovanou předpověď členských států takže jde o vylepšenou schopnost eh, rozvoje venkova. Pokud jde o okruh 3, tak tady tedy jsou programy, které podle našeho názoru by měly být navýšeny, především AMIF. Tady jde o 100 milionů euro a menší částky, to znamená 30 milionů, eh, to je tedy ten nástroj pro mimořádnou pomoc. Pokud jde o tento okruh, tak bych rád řekl, že máme určité spoždění v přijímání eh, toho právního základu a proto tedy navrhujeme, abychom určité prostředky na navrhl, eh, vrátili. Především je to ten eh, systém vstupu a výstupu a EASA. Eh, e, e, Dále navrhujeme vrácení z EPI a ENA to znamená Evropský nástroj sousedství. E, v Evropském nástroji sousedství vracíme 187 milionů a je to dáno především ve spožděním v naplňování rozpočtových kritérií. Pokud jde o východní část e, sousedství, tak to se týká Moldavska a Ukrajiny. A jižní část e, politiky sousedství to je Maroko, Jordánsko a Egypt. A na, na závěr ještě předvstupní pomoc EPA. I tady navrhujeme navra, navrátit 194 milionů euro v rámci toho globálního transferu. Je to především dáno rozpočtovou linkou týkající se Turecka, protože tady tedy dochází ke spoždění eh, při realizaci projektu ze strany tureckých orgánů a eh, předpověď na konec tohoto roku je nižší, než jsme čekali. Na závěr mi, pane předsedo a pane zpravodaji, dovolte, abych zopakoval to, co už jsem řekl při dřívější příležitosti na oproti dvěma eh, dřívějším letům komise nepředstaví tomuto výboru eh, celkové snížení prostředků na platby, tak jak tomu bylo v letech 2016 a 2017. Provádění rozpočtu tedy vypadá velmi dobře a doufám, že tedy mohu počítat s vaší podporou, eh, pokud jde o tento navrhovaný globální transfer, který nám umožní naplnit nebo provést rozpočet řádně a plně do konce tohoto roku. Děkuji. Děkuji. Pokud eh, nejsou peníze členských států, tak to je asi spíše dobrá novinka, protože tady máme akumulace těch RAL, eh, což je poněkud znepokojící. To jsou ty neuhrazené platby. Eh, pane všeobecný zpravodaj, chcete nás o něčem informovat? Pane předsedo, nemám žádné další poznámky, navrhuji, abychom hlasovali pro tento transfer. Uh, Pokud jde o ty budoucí transfery, tak uh, je tu ještě rozhodnutí 23 komise, kde se navrhuje, že uh, navýšíme rozpočet Evropské Evropského bankovního orgánu o 1,06 milionů euro. Proč ty peníze potřebujeme? Potřebujeme ty peníze na přesun EBY z Londýna, což je důsledek eh, Brexitu. EBA se posune nebo přesune z Londýna do Paříže. 2,6 milionů euro je potřeba na základě nových pravidel. 60% z toho eh, pochází eh, z, od národních dohledových orgánů a pouze 40 tedy eh, pochází z evropského rozpočtu. Na to budou ty peníze eh, potřeba, kde se ty peníze vezmou. Bude to převedeno z rozpočtu, který je určen Evropské agentuře pro chemické látky, protože rozpočet této agentury v tomto roce je o 6 milionů větší a proto tedy 1,06 milionů euro může být převedeno z Echy do EBY, eh, tak, abychom mohli financovat přesun EBY z Londýna do Paříže. Já navrhuji, abychom hlasovali pro. A další přesun, to je rozhodnutí 24 eh, z roku 2018. Tento převod doporučuje navýšení našeho příspěvku UNRA v roce 2018 eh, o 20 milionů euro v závazcích. Eh, pokud jde o platby, tak tady žádné změny nebudou. Proč jsou ty peníze potřeba? Ty peníze jsou potřeba proto, že americká vláda rozhodla, že sníží svůj příspěvek UNRE o 300 milionů dolarů a to znamená, že je tu určitý, me, určitá mezera 270 milionů dolarů, Eh, které schází na financování aktivit UNRY. Odkud ty peníze pochází? Eh, EPA zemědělství, tedy tam eh, vezmeme 14 milionů, 2,8 milionů euro bude tedy vzato z příspěvků, které se platí Mezinárodní organizace pro cukr a také Světové organizace pro olivy a také mechanismus civilní ochrany 3,0 milionů, 3 miliony eura, eur. Tady jsou ty potřeby v tomto roce skutečně nižší, než jsme původně předpokládali. To znamená, že prostředky jsou eh, k dispozici 0,75 milionů euro bude z rozpočtu, který je určen na eh, předcházení a reakci na katastrofy ve třetích zemích. Eh, Tady opět ta potřeba na konci roku je nižší, než jsme původně předpokládali, takže to je zdroj těch prostředků. Eh, Jsem si vědom diskuze, pokud jde o eh, naši, naše předcházející téma. Týká se to učebnic v palestinsk, na palestinských územích, učebnic pro palestinské uprchlíky. První věc, kterou bych k tomu rád řekl, je to, že tyto učebnice musí být doplněny o dodatečné materiály a učebnice. Učitelé budou tedy explicitně eh, vyzváni, aby řešili tyto eh, potenciální problémy v učebnicích a to v souladu se zásadami OSN. Prostředky, které budou eh, převedeny UNRA, jsou určeny na to, aby tedy žáci mohli i nadále chodit do školy a budou určeny na platy učitelů, kteří tedy učí děti palestinských uprchlíků. Ty budeme podporovat i nadále a já bych na tomto místě rád jasně řekl, že Kdybychom tedy neposkytli tyto peníze, tak aktivity agentury UNRWA by byly ohroženy a to by znamenalo, že by školy už nemohly vyučovat, děti by se dostaly na ulici, namísto toho, aby chodili do školy. A to jsou všechna ta rizika, která by mohla vést k migraci a k radikalizaci a e, to znamená, že e, s ohledem na tu otázku učebnic e, je to skutečně tak, že musíme na tomto tématu pracovat. Týká se to rezervy na rok 2019, ale pokud jde o převod na rok 2018, navrhuji, abychom hlasovali pro, pane předsedo a milí kolegové. A konečně poslední eh, transfer, to je eh, rozhodnutí 25 komise a jde o převod 110 milionů euro v závazcích a 73 milionů v eh, platbách. Je to rezerva na mimořádnou pomoc v případě humanitárních krizí. Za prvé se to týká Jemenu, to je rozhodnutí 25, 50 milionů v závazcích a 32 milionů v platbách. Díky tomu chceme řešit novou eh, humanitární krizi, která tam vznikla. Finanční prostředky budou v eh, financovat integra, eh, tedy integrovaný zásah nebo integrovanou pomoc. Budeme se snažit eh, dodávat potraviny, zdravotní péči, vodu, to znamená uspokojit hlavní potřeby. Eh, odkud ty peníze jsou? 50 milionů je tedy z té mimořádné rezervy a 2,2 je z pilotních projektů a přípravných akcí, které nejsou proveditelné a 31,3 to je z panafrického programu, kde došlo eh, ke spoždění eh, v provádění a 1,2 milionů to jsou ty eh, pilotní projekty a přípravné akce, které nelze provést. To znamená, že já navrhuji, abychom hlasovali pro rozhodnutí 25, díky němuž tady převedeme částky ve prospěch Jemenu. Eh, týká se to také Sahelu, stejné částky 50% v závazcích a 25% eh, v platbách, nebo 22,5 milionů v platbách. Další věc, eh, pásmo Gazy 10 milionů a 8 milionů. Eh, díky tomu se eh, snažíme řešit humanitární krizi v pásmu Gazy, ke které došlo v důsledku eskalace násilí v minulých měsících. Prostředky pochází eh, tady 10 milionů, ty závazky pochází z rezervy na mimořádnou pomoc a 8 milionů pochází z geografické mm, spolupráce v rámci Karibiku a Afriky. Je to tak, že některé projekty byly přesunuty na příští rok, to znamená, znamená, že prostředky jsou k dispozici v tomto roce. Tyto převody nejsou nikterak kontroverzní a tedy navrhuji, abychom pro ně hlasovali. Děkuji. Merci, monsieur le rapporteur. Děkuji panu všeobecnému zpravodaji, ale eh, mohli bychom se zeptat komise, paní Urela, na ty pilotní projekty, které nebyly zrealizovány které se nerealizují, protože pilotní projekty to je takový náš miláček v parlamentu. My jsme je s velkým nadšením odhlasovali, tak jak je možné, že tady ty prostředky tady nejsou absorbovány. Um, yes, Chairman. Uh... Ano, pane předsedo, možná na vyjasněnou to je kromě těch 110 milionů eur, které jsme navrhli pro tyto převody, to se týká těch pilotních projektů v přípravné fázi, z toho se to týká jenom 2 milionů. Je to tedy velice malá částka. Domnívám se, že přípravné akce a pilotní projekty, pro něž eh, navrhujeme návrat to bylo prezentováno ve zprávě, v prozatímní zprávě komise, čili to by nemělo být žádným překvapením pro členy tohoto výboru. To se týká zejména mladých evropských dobrovolníků pro rozvoj a zdraví pro všechny. Čili dva. Jeden, jedno je pilotní projekt a jedno přípravná akce. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, kolegové. Vyslechli jste si zpravodaje pana Ortela za komisi. Kdo se chce vyjádřit? Pan Depre. Taková otázka je pouze pro informaci, pane předsedo. Týká se to toho stěhování toho bankovního orgánu. Eh, vidím, že veškeré ty náklady, je to asi 40% z evropského produktu a 60% z národních eh, financí. A eh, Britové tedy k tomu nic nepřispějí. Já tady musím říct, že to je zvláštní. Přece ráno je třeba si vyslechnout, jak vlastně dopadnou ta vyjednávání, které momentálně probíhají o vystoupení Velké Británie. Pravděpodobně o tom můžu něco vědět i paní Gressler z výboru pro rozpočtovou kontrolu, ale momentálně veškeré ty informace má komise, takže možná zástupce komise by nám tady mohl podat objasnění v této věci. Monsieur Depré, um... Euh, Pane Depré, klík těch 40% z evropského rozpočtu a 60%, eh, které budou naplaceno národními dohledovými orgány, to, to platí pro ty tři orgány, kterých se to týká, tento klíč, takže EIB, EOPA, ESMA. EBA, EOPA, ESMA, to je takový generální klíč, který se takto aplikuje eh, v rámci těchto tří orgánů. To je to normální pravidlo, které se takto používá. A e, samozřejmě Velká Británie, Spojené království, pokud tady bude dohoda na Brexitu, no, tak se samozřejmě bude podílet na těch 60%. E, ty národní orgány tedy samozřejmě přispějí v rámci těch 60% a mm, protože budu se nadále podívat na rozpočtu jakožto členský stát předseda, ale jak pokud jsem chápal pana Depre, tak to není 60%, to není takové. Oni eh, Pan Depre to myslel tak, že by to Evropská unie neměla financovat, že Evropská unie se nerozhodla, že Velká Británie odejde. Rozhodli se o tom samotní Britové, jsou tady tedy kolaterální náklady a prostě Velká Británie by je měla nést. Přejete si ještě k tomu vystoupit? Manchester? Děkuji, pane předsedo. Ale já jsem se ptal komise, jakým způsobem toto eh, se právně, jak si je v souladu se smlouvami v rámci článku 50 země opouští Unii a na území tohoto státu, který opouští Unie, je umístěna agentura. Kdo, to, kdo za to má platit? To byla jedna z otázek a komise byla velice jasná ve své odpovědi a řekla, že ve smlouvách se vůbec nic neobjevuje, že je legálně nutno přestěhovat agenturu. Agentura může být klidně umístěna mimo území Evropské unie, alespoň takto jsem dostal odpověď od komise před 6 měsíci. Takže skutečnost, že Britové způsobili tyto náklady, protože odcházejí a my musíme přemístěvat agenturu, to, o to nejde. To byla rada, která rozhodla, že agentura opustí britské území. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Možná, že je to pokročilou dobou, že se tedy v tuto chvíli snažíme pochopit komplexitu Brexitu na základě přesunu jedné agentury. Já si nemyslím, že bychom v tom měli postoupit dál, protože to všechno je předmětem eh, vyjednávání, která zatím nejsou eh, uzavřená, ale eh, byť bychom na tom trvali sebevíce, nepodaří se nám postoupit dál. Euh, ano, já si myslím, že budeme tady moci uzavřít tuto debatu. Je to součást vyjednávání a uvidíme tedy, jak ta vyjednávání dopadnou. Milí kolegové, nyní tedy budeme hlasovat o těch transferech. Nyní 21 elektronicky. Můžeme hlasovat unblock, pokud budete souhlasit. Unblock? Dobrá. Takže unblock po těch sedmi převodech, kdo je zahojí hlasování. Hlasovali všichni? Zase že ne, ale uzavřeme hlasování. Bylo to schváleno 22 hlasů pro, 2 hlasy proti. Blahopřeji všeobecným zpravodajům. Pane Ašforte, ostatní oddíly e, rozpočet 2018, jaké jsou tam převody? Uh, you, got... Uh, Děkuji, pane předsedo. Je tu jedna změna a pět transferů. První věc se týká účetního dvora, který ten tedy požadoval o přesun jednoho trvalého pracovního místa na eh, tedy místo eh, na dobu určitou. Já si myslím, že o tom nemusíme hlasovat a já eh, s touto žádostí souhlasím. Druhá věc se týká výboru regionu, který identifikoval úspory tím, že se outsourcovaly před překlady a ty uspořené prostředky se mají použít dvěma způsoby. Za prvé navrhují, že se pozve 100 mladých regionálních e, politiků na summit měst e, v příštím roce. A druhá věc, chtějí zlepšit e, sociální média nebo webové stránky na sociálních médiích před evropskými volbami. Eh, já tedy mám v úmyslu obojí podpořit. Třetí věc se týká Evropského parlamentu. Čtyři transfery, dva z nich eh, vyžadují naše hlasování. První věc se týká navýšení nákladů na údržbu budov. Eh, úspory se našly v instalaci technického zařízení. Celkem je to 4,2 milionů euro. O tom musíme hlasovat a já navrhuji výboru, aby hlasoval pro. A druhá věc, to je drobný transfer, který je důsledkem předčasného odchodu do důchodu. O tom nemusíme hlasovat, já s tím souhlasím. Třetí věc, to je velký převod který eh, chce navýšit finanční prostředky na překladatelskou službu v důsledku navýšené potřeby. Eh, ty finanční prostředky eh, pochází z linky pro vyjednávání víceletého finančního rámce a také z úspor, které tedy jsou v důsledku spoždění. Je to tedy Tři, jsou to 3 miliony euro. O tom musíme hlasovat a já doporučuji, abychom hlasovali pro. A konečně poslední převod se týká zaměstnanců, především bezpečnostních pracovníků. E, jsou na to potřeba další 3 miliony, tak abychom tedy Eh, pokryly náklady na eh, tyto zaměstnance, tyto pracovníky. Eh, nepožadujeme hlasování v této věci a já rád doporučuji i tento převod k vašemu souhlasu. To znamená, že budeme hlasovat o překladatelské službě a o údržbě budov. Merci, monsieur le rapporteur. Děkuji panu zpravodaji. A mají stínový zpravodaj nějaké poznámky, otázky? Ne. Nikdo si nepřeje eh, vystoupit? Já si myslím, že míst, výjima převodu 5 a 7, pokud nemáte námitky, tak jsou vlastně jako přijaty, nebo tě zpravodaj byl pro. A souhlasíme takto, ano. A co týče, týče pětky a sedmičky, tady budeme hlasovat eh, dohromady. Elektronicky zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. 23 hlasů pro, 2 hlasy proti. Děkuji panu Ashfordovi za jeho prezentaci. Monika Holmajerová. Tady nejsou žádné žádosti o prostředky, které v oblasti nemovitostí jedou. Kolegové, já mám pocit, že jsme tedy dokončili náš dlouhý den. Děkuji vám, že jste, jste byli v tak hojném počtu od samého začátku a téměř až do konce. A připomínám, že v 18 hodin 15 minut se opět sejdeme, protože máme společné zasedání výborů Nikdo si nepřeje vyslovit, eh, vystoupit a proto tedy tímto ukončuji naši dnešní schůzi.